Dovolte, abych vás požádal, abyste se posadili, dámy a pánové, a tímto prohlašuji 12. února přerušené zasedání za opět zahájené. Ah, zápis zasedání z eh, 12. 2. jsou přijaty, máte proti tomu nějaké námitky.